na Borise uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Dám slovo panu zpravodaji. Prosím. E, Děkuji bardzo, paní předsedající. E, <clears throat> Pane předsedo, vyhodnocení směrnice o advazilních médiích a jejich službách e, je implementováno poprvé. Zpráva, kterou připravuji, je zpráva která analyzuje situaci a um, je to směrnice, která, která poté, co směrnice vstoupila před třemi lety v platnost. Vyhodnocení je obecně pozitivní, přestože komise předložila svou eh, zprávu s několika měsíčním spožděním. Ovšem, bylo to výsledkem um, zdržení, které souviselo s implementací v jednotlivých členských státech. Ehm, dnes a to bych rád zdůraznil, všechny členské státy už eh, směrnici implementovaly a myslíme si, že to je veliký úspěch. Tato směrnice je eh, jedním z klíčových prvků pro svobodu médií a zároveň je to nástroj mm, vnitřní záruky, vnitřního trhu a eh, zaručuje právo volby. Je to velmi důležitý nástroj, který reguluje celou toto oblast v Evropě. Dnes se zabýváme um, 8 e, tisíci různými um, vysílacími stanicemi, um, subjekty a dvěma tisíci, které, které vysílají na žád, uh, žádání. Co je důležité pro nás, um, je um, reklama. Myslíme si, že 20 minut, pravidlo 20 minut je velice dobrý kompromis, pardon, 12 minutový limit je velmi dobrým kompromisem a mělo by to být také zachováno. Pravidlo zemí původu je rovněž velmi pozitivním prvkem. Jestliže ten, eh, kdo eh, vysílá, je, pod, dodržuje eh, podmínky v jednom členském státu, tak ta, tento by měl možnost vysílat i v ostatních členských státech. Toto je velmi dobré pravidlo. A jako člen výboru pro kulturu bych rád zdůraznil Um, otázku ochrany uh, nezletilých. Toto je velmi důležité, uh, jak a sice jak uh, reklama může ovlivnit děti a nezletilí by měli být ochráněni před takovými to reklamy, reklamami jako um, alkohol, cigarety nebo nezdravé potraviny. Další věc je otázka pluralismu a svobody médií. To, to eh, bylo implementováno a eh, předešla zpráva už se o tom zmiňuje. Pak je tu další otázka a to je eh, zákaz podněcování nenávisti a tady máme jeden případ francouzské televizní stanice, která volá po antisemitismu. Rovněž se nám podařilo, mm, daří mm, podporovat evropská díla. 60% vysílaných programů eh, jsou evropského původu a 33 jsou díla, eh, která jsou připravována nezávislými eh, producenty. Toto bylo podpořeno právě směrnicí, ale přáli bychom si, abychom ještě více mohli zúraznit evropská díla a jejich další podporu směrnice rovněž eh, eh, volá po boji proti diskriminaci na základě věku mm, eh, mm, nebo náboženství. Další je možnost přístupu pro osoby se sníženou sluchem nebo se sníženou zrakovými schopnostmi. Toto je velice důležité je zapotřebí eh, brát zájmy takovýchto lidí v potaz. Tedy přejeme si, aby tato směrnice fungovalo, aby i nadále měla svůj dopad. Eh, dále eh, chceme, aby toto mělo i dopad na budoucnost, co se týče hybridních televizí. A v současné době spotřebitele nerozlišují mezi lineárními a nelineárními službami. Směrnice by neměla být eh, teď v této fázi eh, měněna. Měli bychom ale sledovat, jak bude fungovat a jak ovlivňuje moderní hybridní eh, televize. Možná do budoucna směrnice bude moci být opět otevřena, ale až po několika letech, kdy bude bedlivě sledována. Rád bych poděkoval všem, kteří se mi byli nápomocní a těším se na další diskuze. Děkuji. První řečníkem pan pana Panikolao, prosím. Vážený pane předsedající, chci nejprve poblahopřát a poděkovat panu zpravodaji za to, že se věnoval úpravám na základě našich podnětů, našich pozměňovacích návrhů a byl ochoten spolupracovat musím stručně zmínit článek 6 směrnice, která se věnuje, který se věnuje problematice ochrany před podněcováním k nenávisti na základě eh, náboženského přesvědčení lidského původu nebo genderu. V současné době se totiž setkáváme s extrémními projevy této nenávisti v řadě členských států a musíme si uvědomit, že ti, kteří připravují podněcování k nenávisti, by měli vědět, že je to zakázané. A právě proto je vhodné, že máme v rukou tento text, který přijmeme a každý by tedy měl vědět, že funguje velmi přísná kontrola porušování předpisů Ehm, a jejich porušení tedy přinese postihy. Děkuji. Příliš mnoho řečníků za EPP. Pokud jste hovořili, tak byste neměli vystupovat v rozpravě po druhé. Mohu tady požádat paní Bazesku a po ní pak paní Šelenská za to, aby hovořili. Nejprve paní Bazesku, prosím, máte slovo. Děkuji. Změnice k, o audiovizuálních mediálních službách eh, představuje hlavní prvek regulace ve státech EU. Eh, musíme si však uvědomit, že možná revize směrnice by měla mít širší rozsah. Neměli bychom se omezovat na zaručení nezávislosti regulátorů v jednotlivých státech. Měli bychom brát v úvahu ustanovení článku 9 odstavce 2 který podněcuje média k tomu, aby si stanovili etický kodex v nejrůznějších oblastech. A také musíme mít na paměti doporučení skupiny na vysoké úrovni, která se věnuje pluralitě médií a svobodě médií, a skupina doporučuje mimo jiné utvoření eh, dohledového centra na evropské úrovni, které by sledovalo vývoj na evropské úrovni a doporučovalo. Děkuji, paní Sanchez Smith. Mrs. Sanchez Smith, yeah, Merci, Děkuji, pane předsedo. V roce 2010 Evropská unie přijala ambiciozní eh, normu, která se týká audiovizuálních médií a je, zjevně je to úspěch. Především se apelovalo na lepší dostupnost evro, k evropským dílům, apelovalo se na větší ochranu nezletělých osob, eh, na propagaci eh, kulturní různorodosti, omezování škodlivé reklamy, chci upozornit na odstavec 13 zprávy Boris, kde explicitně se žádá, aby mediální a audiovizuální služby byly vyloučeny z obchodních dohod a v podstatě dnes vydáváme mandát k dohodě o volném obchodu s e USA. A zde bychom měli vystupovat koherentně a tedy požadovat explicitní vyloučení těchto služeb z této dohody, eh, protože pokud eh, tato dohoda bude eh, obsahovat tyto služby, tak v podstatě to mm, zhorší stav mm, médií u nás, podkope to diversitu, různorodost v EU a zpráva Boris říká, že my bychom měli vůči USA chránit evropskou audiovizi, evropskou kulturu. Děkuji. Děkuji. Paní Šilevská. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva se zaměřuje na velice důležitá témata a jsem ráda, že zpravodaj pan Boris se rozhodl, že bychom měli vzít do úvahy potřeby starších spoluobčanů a těch, kteří mají třeba problém se zrakem či sluchem. Média musí být široce dostupná, ale také i dostupná finančně. Jsou lidé, kteří mají postižení a kteří potřebují další služby navíc, například znakovou řeč. A naše, naše nabídka tedy by měla být širší. Měla by i zohledňovat potřeby těchto lidí, kteří existují ve společnosti jsem si jistá, že takto přispějeme i e, k boji proti sociálnímu vyloučení těchto osob, e, čemu čelí každý den. Děkuji a jako poslední pan Matula. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane, paní komisařko. Vzhledem k technologickému vývoji regulace médií se stává prioritou vzhledem k svobodě projevu a přístupu k informacím i z pohledu obchodního. Rozvoj internetu umožňuje, že více a více lidí má přístup k audiovizuálním službám, ať jsou to služby tradiční či na vyžádání. A chování spotřebitele na trhu se také mění a komise analyzovala aplikaci audiovizuálních služeb, což je velice důležité pro to, abychom mohli případně revidovat eh, pravidla. A měli bychom <clears throat> dát prioritě tomu, že členské státy by měly lépe chránit děti, nesletilé osoby, nesletilé osoby proti reklamě, která propaguje nezdravý životní styl, různé potraviny podobného typu. Členské státy by měli i alespoň eh, mm, mm, zajistit 10 nezávislých děl, které se budou vysílat. Je třeba, abychom i eh, média eh, dostupnili osobám s postižením. Děkuji. Paní Kres, paní komisařka. Děkuji, pane předsedo. Normální konvence je, že když jste hovořili, tak nemůžete eh, hovořit ještě jednou. Není mikrofon. E Výjimečně, říká vám předseda. Dobře, vám umožním pohovořit. Děkuji, pane, pane, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl zde zmínit zásady, protože pouze řečníci za EPP zde hovořili. Já vím, já jsem viděl, jak jste trpěl, když jsem hovořil naposledy, když jsem překročil řečnickou dobu, ale teď vás e, ne, nesklamu, skončím včas. Zde zpráva pana Borise je velice dobrá, podpoříme ji a především bod 7, dostupnost služeb, bod 14 a 15, ochrana nezletilých, článek 9, komerční komunikace a bod 70. Tato zpráva si zaslouží naši podporu. Děkuji a připomínám, že jsem skončil ještě dříve. Děkuji. A paní komisařkou Kres. Pane předsedo, já mám zde dobrou zprávu pro pana Migalského, nejsem z EPP. A já vítám Borisovu zprávu, která je vyvážená, podporuje náš přístup, přístup k audiovizuálním médiím ve směrnici i podporuje aktivity komise a za to děkuji stínovým zpravodajům a zpravodaji jako takovému. Pokud jde o implementaci stávající směrnice, tak eh, komise vytvoří studii o eh, tom, eh, jak nezletilé osoby jsou vystaveny reklamě o alkoholu a tato zpráva bude k dispozici v roce 2014. Pokud je o budoucí politiky, my jsme již vydali zelenou knihu o konvergenci a zde chci, aby všichni zainteresovaní se vyjádřili. Tradiční vysílání, eh, to znamená 4 hodiny denně, eh, je průměr, to je eh, něco, co je pořád důležité, takže to nemůžeme samozřejmě ignorovat i přes to, že roste přístup k těm novým médiím, i když nové funkčnosti těchto médií se ještě nevyužívají, jak by měli, tak naším cílem je zajistit ekonomický růst a zároveň chránit hodnoty. Tato zelená kniha právě zahajuje mm, připomínkové řízení, ptá se všech dotčených subjektů, jak dosáhnout tohoto cíle. Na základě tohoto procesu potom rozhodneme, zda je vůbec nutné přijmout další kroky. E, připomínkové řízení bude trvat až do konce srpna. Rozsah zelené knihy je širší, Eh, než směrnice, tam jde i o mm, mm, připojení k internetu a na, internet se díváme holistickým způsobem, dostupnost, přístupnost a i financování evropského obsahu, potom eh, reklama, ochrana nezletilých osob, to se všechno v zelené knize řeší. Pokud jde o růst a hodnoty, tak tato témata se týkají i různých tržních úvah, financování, způsobu financování, interoperability, struktury. To je <coughs> propojeno s dalšími připomínkovými řízeními, jako je svoboda médií, o tom jsme již mluvili. Těšíme se že na dobrou spolupráci s parlamentem a konkrétně s příslušným výborem. Thank you, Commissioner. And... Děkuji vám, paní komisařko, děkuji Pětru Borisovi za vynikající zprávu, v níž budeme hlasovat zítra ve 12.30. Děkuji vám, kolegové. A nyní se dostáváme eh, ke eh, zprávě paní eh, Omen o přiměřených, udržitelných a spolehlivých důchodech. Prosím, máte slovo. Gaat niet. Voorzitter, geachte collega's, mevrouw. Eh, vážení kolegové, eh, vážená paní komisařko kroes eh, jsem ráda, že jste